Vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme zahájit eh, dopolední zasedání našeho výboru. Je mi velkým potěšením, že mohu přivítat eh, zástupce maďarského předsednictví, tedy pana ministra Tamáše Feletiho, eh, který je ministrem pro národní rozvoj a je zde také Petr Lajoš, jeho státní tajemník a celý jeho tým. My jsme se již viděli při neformálním zasedání Eh, ministrů v Gentu a uvidíme se rovněž eh, v Maďarsku při dalších zasedáních. Eh, pan ministr je odpovědný mimo jiné také za sektor oblasti klimatu, což je v tomto parlamentu a v tomto výboru prioritním tématem. V posledních letech jsme velmi intenzivně pracovali na ochraně klimatu z nejrůznějších hledisek. V Cancúnu bylo dosaženo určitého výsledku se kterým můžeme dále pracovat i globálně. V tomto pololetí vašeho maďarského předsednictví je nezbytné však stanovit další akcenty. Je to velmi důležitý semestr, ve kterém budou stanoveny další se měry eh, Musíme se také rozhodnout, zda budeme eh, ambiciozní, anebo zda eh, budeme pouze odpočívat na klimatickém balíčku z roku 2008. My velmi důvěřujeme vaší angažovanosti v této oblasti. Pane ministře, rádi si však vyslechneme vaši prezentaci Eh, uslyšíme tedy eh, o akcích, eh, které nás očekávají a dám vám úvodní slovo a potom budeme diskutovat s našimi kolegy a kolegyněmi. Děkuji vám, pane předsedo. A než přejdu do maďarštiny, tak mi dovolte, abych vás oslovil stručně anglicky. Je mi nesmírným potěšením a ctí, že tu mohou být a představit vám seznam maďarských priorit a všechna témata, na nichž budeme spolupracovat snad i s Evropským parlamentem v oblasti klimatu. A stručně vám vysvětlím, jak pro Boha ministr pro národní rozvoj může mít e, na svědomí také otázky klimatu. Ten důvod je jednoduchý. Po změně vlády před sedmi měsíci vznikla nová vládní struktura a padlo politické rozhodnutí koncentrovat otázky eh, účinného využívání zdrojů do jednoho ministr, ministerstva, což je právě mé ministerstvo, které zvládá také, o, o, které se zabývá také politikou soudržnosti a, a eh, regionálního rozvoje energetiky, klimatu dopravy, telekomunikací a zprávy e, státních aktiv. To znamená všechno, co souvisí se zdroji v rámci vládních portfolí. To všechno bylo koncentrováno do našeho ministerstva. Je to ovšem malé ministerstvo, ale já vám chci představit své blízké spolupracovníky, Petr Láš, který je bývalý M- poslanec Evropského parlamentu, který zodpovídá právě za klimatické otázky, pan Kováč, který je eh, tajemníkem právě na ministerstvu a zodpovídá za mezinárodní a evropské otázky. Děkuji vám a nyní začnu hovořit maďarsky. Vážené dámy, vážení pánové, pro nás je velice důležité, abychom v mezinárodních jednáních o klimatu dospěli k pokroku a abychom také uzavřeli dohodu pro období po roce 2012. Bude to kamenitá cesta, ale je důležitá, aby Evropská unie v těchto jednáních sehrávala důležitou roli. Je také mimořádně důležité, aby obecný program EU eh, pro klimatické změny byl úspěšný, protože my chceme mít konkurenceschopné hospodářství. Pokud se týče celkového předsednictví, tak tady jsme toho názoru, že belgické předsednictví udělalo již velice pozitivní krok směrem k dohodě. Maďarsko by chtělo pokračovat v práci maďarského, eh, belgického předsednictví, ale také bychom chtěli splnit očekávání, která vznikla v Cancunu. V sázce je hodně, neboť při jednání v Jižní Africe v roce 2000 2011, jestliže se nedohodneme v Jižní Africe o druhé fázi kyotského protokolu, pak by mohla vzniknout práz, právní mezera. A toto by mělo velice negativní dopad na klimatický program EU a proto tomuto musíme v každém případě zabránit. Při konferenci smluvních stran rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách a o dalších jednáních se stalo zásadní otázkou že chceme zabránit nebezpečným klimatickým změnám. Jestliže toto se nám nepodaří do roku 2050 snížit podíl skleníkových plynů na 50 z období 1990, pak musíme počítat s velkými ekonomickými dopady po celém světě. Pokud teplota stoupne vysoce a pravděpodobnost je zde velmi vysoká, pak může dojít k destabilizaci jednotlivých zemí může dojít také k velké migraci a k sociálním krizím. Proto klimatické změny mohou představovat nezvratitelný situaci ně, pouze některé průmyslové země v současné době stanovily pevné cíle. Naším cílem je, aby klimatická politika po roce 2012 měla ambiciozní cíle. Jde o to, aby vznikla závazná dohoda a úmlava a tato úmluva se musí vztahovat na všechny zásadní emitenty, to znamená na rozvinuté a také rozvíjející se země. Jednání z Cancunu bylo byla úspěšná, dospělo se k pokroku v mnoha oblastech, například také pokra- bylo to pokračování konference s Kodaně, ale byly to pouze politické dohody. K výsledkům z Cancunu patří také to, že limitní hodnota zvýšení teploty o 2% bylo konstatováno a zapsáno do formální rezoluce. Dále byly také stanoveny závazky pro rozvíjející se země a roz a rozvojové země také vznikl nový mechanismus. Tržní mechanismy byly ohodnoceny, které lze využít pro snížení teploty a také byl, eh, vznikly mechanismy a režimy pro adaptaci na klimatické změny. V Cancunu se nám podařilo zakotvit téměř všechny body, které mohou být součástí funkční dohody v budoucnosti. K nedostatkům však patří, že bohužel jsme se nedohodli na pokračování budoucnosti Kótského protokolu. Bohužel také nebylo rozhodnuto o nové dohodě pod záštitou OSN a zdali, pokud by takováto dohoda vznikla, zdali by byla také právně závazná. Proto nedokážeme odhadnout, jak eventuálně takováto budoucí dohoda by mohla vypadat. Ve středu jednání je implementace dohody z Cancunu a maďarské předsednictví udělá vše proto, abychom připravili jednání v roce 2011. V, roce, v tomto období se budou konat dvě jednání a bude to rámcové jednání o rámcové dohodě a úkolem bude také příprava klimatického summitu. Maďarské předsednictví má za úkol koordinovat postoj Evropské unie a také jednotlivá stan, přiblížit, zblížit jednotlivá stanoviska členských států a také jednat s partnery mimo rámec EU. Je mimořádně důležité, aby jednotlivé názory byly zblíženy, Například vzhledem k budoucnosti Kyotského protokolu, vzhledem také závazkům a otázkám financování. Mimo to máme ještě další důležitý úkol a to je to, že povedeme jednání v, ve 12 pracovních skupinách v radě které budou sledovat důležité cíle, například to budou závazky k redukci a také podpora rozvojových zemí při adaptaci na klimatické změny. Budeme také jednat o kontrolním mechanismu závazku a také musíme zpracovat různé mechanismy flexibility. Cancún umožňuje již schválit konkrétní opatření a my musíme okamžitě začít pracovat na přípravě těchto opatření. Cancún vytvořil rámec pro nový institucionální systém, který umožňuje adaptaci na klimatické změny a také při u deforestace máme nové cíle. My také máme novou expertní skupinu, která již v Maďarsku zasedala a zde jsme pracovali na tom, abychom mohli schválit společné stanovisko pro klimatickou konferenci v Jižní Africe v roce 2011. Iniciovali jsme výměnu názoru o tom, eh, jakou strategii by měla zastávat Evropská unie na dalším klimatickém summitu a, tak jak, a jak můžeme také pokračovat v uskutečňování opatření schválených v Cancúnu. Mezi naše cíle patří abychom zavedli a zostřili eh, systém monitorování a verifikace. Dále chceme také nové in, chceme, aby nové instituce, které vznikly v Cancunu, zahájily svou práci. K tomu patří eh, Cancunský rámcové dílo pro adaptaci, také zelená kniha a zelený fond a také technologické centrum a sítě. Dále pracujeme také na tom, abychom našli možnost transferu eh, přebytečných emisí. To je také velice důležitá věc. Náš cíl spočívá především v tom, abychom ve formě závěru rady dokázali formulovat, jak bude vypadat společné stanovisko Evropské unie a zde budeme vycházet z výsledku z Cancunu. Další důležitý úkol bude spočívat v tom, abychom společně s Evropskou komisí zastupovali Evropskou unii na vysokých a důležitých konferencích. Tady jde o to, abychom prosazovali zájmy Evropské unie a tak také prosazovali společné zájmy členských států. Maďarské předsednictví hodla navázat na práci belgického předsednictví tak, abychom mohli přispět k dalšímu pokroku v mezinárodních klimatických jednání. Naším cílem je, aby EU sehrávala špičkovou roli při mezinárodních jednání a jde také o to, abychom posílili roli EU jako zprostředkovatele. Dále musíme také dále podporovat organizátory summitu v Jižní Africe a také se snažit o docílení konkrétní dohody. Další priorita spočívá v tom, abychom také přispívali k tomu, aby EU měla vlastní ambiciózní klimatický program, který bude současně provádět. Také EU bude sledovat ambiciózní klimatickou politiku. Abychom rozvinuli a pracovali na tomto programu, eh, proto chceme udělat vše, co je v našich silách, aby tento program byl skutečně prováděn. Dalším cílem maďarského předsednictví je zahájit jednání o dlouhodobé dekarbonizaci EU. Komise předloží do začátku března tuto strategii a tady půjde o to, abychom do roku 2050 zahájili a měli hospodářství e, nízkouhlíkové. Jde o to, abychom také vycházeli ze strategie 2020 a také budeme vycházet z, efektivity, z efektivního využívání zdrojů. Dále budeme také zohledňovat například Bílou knihu o dopravě a souvisí toto také s energetickou strategií, která bude pravděpodobně za maďarského předsednictví schválena. Během dekarbonizační strategie se musíme postarat také o to, abychom zvážili, do jaké míry Evropská unie dosáhne a, a také dokáže zvýšit svůj cíl snížení emisí o 20 és Chceme také podporovat výměnu názorů o této strategii v rámci členských států a do konce našeho předsednictví bychom chtěli vypracovat společné stanovisko, které umožní vytvořit přechod k rozvinutému hospodářství s nízkými uhlíkovými emisami. Tato strategie dekarbonizace má však také racionální cíl na rok 2020. Umožní pak eh, také dosáhnout eh, vyšších cílů než jenom snížení o 20 Tyto dvě otázky by tedy měly být eh, projednávány společně. Pravděpodobně zájem o tyto otázky bude veliký a naše předsednictví chce zorganizovat zasedání pracovních skupin proto, aby jednotlivé prvky této strategie mohly být projednány. První výměna názorů na toto téma proběhne v březnu při zasedání Rady eh, o životním prostředí a sice 24. až 26. března proběhne také neformální zasedání ministrů v Budapešti a tam jistě bude možné dosáhnout přiblížení názorů. Eh, nehledě na to, jak proběhnou jednání a jak bude vypadat ta zpráva, se toto téma zase dostane na program jednání samitu v červnu. Během našeho předsednictví se budeme snažit správně nasměrovat diskuzi o tom, jak eh, je realistický vyšší cíl eh, redukce emisí o 20 či o tom, jaká rizika se zde skrývají. Kankunská rezolu- konference eh, přijala také usnesení a, a Evropská unie eh, je zde vyzývána, aby eh, jednostranně ještě zostřila ten cíl emisí na 30 V tomto však nejsme koncenzuální mezi členskými státy. Některé tento cíl podporují, některé ne. Rada pro životní prostředí v říjnu 2010 požádala o další analýzy na toto téma. V listopadu 2010 rada eh, požádala o předložení další zprávy na toto téma, tak aby tato otázka eh, byla eh, analyzována z hlediska výsledků Cancunské konference. Komise chce v druhé polovině roku předložit eh, příslušnou zprávu. Maďarské předsednictví pokládá za důležité zvážit možnost navýšení těchto cílů přes 20 Strategie dekarbonizace do roku 2020 bude také obsahovat středně dobé cíle a pak budeme moci také posoudit, nakolik ten cíl nad 20 může být zapracován do dlouhodobé strategií. Dále také budeme moci vyhodnotit opatření, která by byla nezbytná pro nízkouhlíkové hospodářství v Evropě. Jsme si však vědomi toho, že tento ambiciózní cíl je velmi důležitý a naše předsednictví učiní vše pro to, aby tato jednání pokročila. Tím posloužíme nejenom našim vlastním zájmům, ale také přispějeme ke cílům a snahám globálním v boji proti klimatickým změnám. Podporujeme rovněž iniciativu aby klimatická politika byla zapracována i do víceletých finančních plánů, je nezbytné mít finanční prostředky pro prosazování této politiky. My jako předsednictví rady se chceme podívat na možnosti toho eh, vytvořit eh, dostatečný finanční rámec pro dekarbonizační strategii. Jako předsednictví budeme přispívat eh, pozitivně a konstruktivně k této činnosti. Program našeho předsednictví byl vypracován tak, abychom se dokázali orientovat dle cílů životního prostředí a navázali tak na výsledky belgického předsednictví předsednictví. Velmi úzce chceme spolupracovat také s následujícím předsednictvím Polska. Počítáme s tím, že komise, rada a vážení poslanci této sněmovny nás budou podporovat. Bez interaktivní spolupráce jednotlivých institucí maďarské předsednictví nebude moci dosáhnout výsledků eh, v ochraně životního prostředí. Velmi rádi konzul, budeme konzultovat mnohé otázky s vámi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo rady, za prezentaci programu. Já se domnívám, že vaše ministerstvo je velmi dobře strukturováno. Vývoj a rozvoj regionů, obcí kombinovat s ochranou životního prostředí, to je velmi dobrá struktura a organizace, která je perspektivní. Slyšeli jsme tedy, co jste nám řekli pro následující eh, měsíce s ohledem na COP17 v Jižní Africe, eh, také naši eh, cíle Evropské unie Eh, jsou zapracovány. My víme, co máme udělat do roku 2050. To rada již rozhodla, ale nyní je nezbytné definovat mezikroky a přitom nestrácet čas, protože samozřejmě v tomto desetiletí musíme stanovit rozhodující struktury, protože jinak se nedobereme cíle. Máme veliký zájem a mnohé otázky pro vás. Máme ještě čas do tři čtvrtě, takže navrhuji, aby každý poslanec měl k dispozici minutu a půl na otázku či komentář. Začneme panem Séberem za LS. Děkuji, pane předsedo, jsem velmi rád, pane ministře, že jste přišel mezi nás. Blahopřeji vám také k vašemu tajemníkovi. Kolega Lajoš se velmi eh, zasadil za klimatické eh, cíle. Představil jste krásný program, pane ministře, ale schází mi trošku něco eh, k financování a tady bych prosil o konkrétnější údaje. Samozřejmě Samozřejmě, že všechna opatření jsou spojena také s náklady a přitom naše členské státy nemají přeplněné rozpočty, takže prosím o údaje k financování, především také v souvislosti s těmi problémy, eh, kdy eh, tedy dnes se prodává hodně jenom nabubřelých údajů eh, ve smyslu joint action. Za druhé, financování. Vy jste se zmínil o Cancúnu, je tam 100 miliard, které byly rozhodnuty. Je to veliká částka, která má být rozdělena mezi členské státy a soukromé hospodářství. Vy jste také ministrem pro zdraví a e, Maďarsku je velmi důležité vodstvo, takže bych se chtěl zeptat, co chcete udělat v oblasti vod. Jste spokojen s blueprint anebo chcete ještě učinit další opatření? Charcebr je našem papežem pro vodu, ale tato otázka pravděpodobně by bude eh, především na adresu eh, následujícího pana ministra Fazekase, takže tuto otázku si ponechme do druhého kola. Budeme pokračovat s Matiasem Grotem. Děkuji, pane ministře, jsem velmi rád, že jste mezi námi a že jste předložil váš program Mezinárodní jednání v Konkunu eh, dopadla lépe, než jsme mysleli. A Evropská unie zahájila klimatický balík, pracovali jsme v nej nejrůznějších sektorech, také v letecké dopravě, ale vždy znovu vidíme, že mezinárodní organizace jsou určitou brzdou jako AREO. Také oblast námořnictví by měl být zahrnuta do tohoto balíčku a samozřejmě, že i mezinárodní organizace eh, pro námořní dopravu jsou odpovědné a zde bylo eh, doporučeno vyčkat určité lhůty do konce roku a pak udělat určitý návrh, jaké sektorální návrhy můžeme očekávat od vašeho předsednictví. Dále cíl 30 vaše analýza. Eh, bylo dohodnuto, že budeme se snažit o navýšení tohoto cíle na 32% rovněž. Eh, co eh, však chcete? Eh, udělat eh, v oblasti carbon leakage, jak se na to díváte a jak eh, toto bylo zapracováno do vaší analýzy. My jsme konstatovali, že očekáváme zprávu z vlastního podnětu a rád bych je věděl, jak konkrétně se o tom bude diskutovat v radě. Vaše náznaky byly poněkud vágní. Rita Manaf. Rita Manaf, Alde. Děkuji, pane předsedo. Děkuji maďarským představitelům za tuto velice dobrou prezentaci. Mně se, mně se zde jedná o stavební prvky, o stavební materiál, který váže například uhlík. Například stavební dřevo je velice dobré vůči životnímu prostředí a dá se velice dobře recyklovat. I když samozřejmě e, i vzhledem k možnosti vázat uhlík této oblasti je třeba dělat více. Musíme dělat více než nyní. Je třeba využívat větší objem eh, stavebního dřeva. To je také důležité pro lesnictví. Podpora tohoto sektoru souvisí také s certifikačním systémem a labelem, tedy označením etiketou. Zvažuje se, že by se pro evropské stavebnictví zavedl společný certifikační systém a potom energetická účinnost ta je také velice zajímavá v souvislosti s stavebním dřevem. Je důležité, aby energetická účinnost se rozšířila na životní cyklus stavebního materiálu a zde se e, dřevo také hodí. Samozřejmě jsme hned zjistili, že kolegyně je z velice lesnaté oblasti a sice z Finska a nyní kolega Fazekas, který e, zodpovídá za lesnictví a potom za zelené vás Aiko. Děkuji, pane předsedo. Já chci já vás chci přivítat celého zrce v tomto parlamentu. My se těšíme na ambiciozní eh, politiku ochrany klimatu. Dvě konkrétní otázky. Jedna se týká mezinárodních otázek. Já myslím, že klíčovým aspektem pro nadcházející období je překlenout tu eh, mezeru, která je mezi těmi mezinárodními e, závazky a, a těmi dvěma stupni Celzia. Takže z hlediska ze strany Spojených států nemůžeme tolik očekávat. Zmínil jste bilaterální jednání a já e, očekávám strategickou agendu Evropské unie vůči strategickým oblastem, jako je Brazílie, e, Čína, Indie, Afrika a tak dále, všechny ty nové ekonomiky. Co chystá Evropská unie na uzavření této mezery mezi dvěma stupni a našimi závazky. Protože když požádáme ostatní země, budeme muset sami učinit nějaké kroky. Rád slyším, že eh, chystáte nějaké závěry na Černové radě, pokud jde o ten posun na 30%, a klíčovým aspektem je energetická účinnost, kde eh, tento, tato sněmovna žádala o závazný cíl, protože tady pokulháváme. Jak hodláte zajistit, že Evropa splní eh, své sliby také v návaznosti na víceletý rámec, protože tam se máme pohnout i v takových oblastech, jako je doprava a bydlení. Děkuji vám. Děkuji a zague paní Debrun. Děkuji. A chci vás také přivítat v našem středu a i vaše kolegy. Můj dotaz se také týká mezinárodní agendy. Vy jste ve svém úvodním projevu řekl, že musíme zajistit, aby dohoda byla právně závazná a že musí vztahovat na všechny významné emitery, včetně těch nových rozvojových ekonomik. A to, co chybí, je formulace, která by se vztahovala i na Spojené státy. Jak na tom budete pracovat? Na této klíčové otázce Spojených států z hlediska tedy práce, spolupráce s těmi novými ekonomikami a Spojenými státy před Durbanem. A jaký je váš postoj k Indii? Jak budete napomáhat panu Ramešovi v jeho pozici, té roli, kterou eh, se snaží hrát a ty potíže, které mu doma vznikly v důsledku eh, tedy toho závazku, potenciálního závazku a jejich plnění ze strany těchto rozvíjejících se ekonomik. A eh, tím chci vlastně zrcadlit tu otázku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 ale přesto mám mnoho otázek. Nevím, zda pan ministr bude mít dost času, aby v rámci 20 minut odpověděl na mnohé otázky. Já bych se chtěl zeptat na kiotský protokol. Vy jste hovořil o jeho budoucnosti a já jsem se již několikrát při zasedání výboru zmínil o tom, že zde je určitý problém, tedy problém mezi starými a novými členskými státy. Jako což je problém mezi komisí a mnohými eh, poslanci tohoto parlamentu. Komise má v úmyslu kvóty CO2 po roce 2012 již neprodávat, což myslím není správné eh, především pro bývalé socialistické státy, jako je Maďarsko, Polsko, Česká republika. My všichni jsme již zaplatili určitou cenu za podepsání kvótského protokolu a přitom jsme splnili naše závazky víc než dobře. Bez eh, našeho překročení by nebylo možné eh, dosáhnout eh, evropských cílů. A maďarské předsednictví tuto blokádu musí ukončit. Zde se musíme dostat dál a bude maďarské předsednictví schopno dosáhnout určitého výsledku. Bývalé socialistické státy se zavázaly k tomu, že když po roce 2012 budou moci prodávat tyto kvóty, pak to bude jenom za určitých podmínek. Děkuji, Vittorio Prodi. Děkuji, pane předsedo. Já bych, pane ministře, chtěl poděkovat za to, že se přišel mezi nás. Já bych rád se vrátil trošku zpátky, jestli dovolíte. Já si nemyslím, že můžeme dospět k nějaké dohodě o klimatu, když zároveň nevídeme eh, vstříc tomu balickému prohlášení o diferencovaných závazcích. Já si myslím, že s tím se musíme vypořádat, to je klíčová otázka. Další záležitost se týká možnosti akceptace právně závazných limitů. To je další problém. může, můžeme eh, také to konfrontovat s principem absolutní svrchovanosti. To jsou všechno otázky, které na sobě vzájemně závisí a já bych rád pochopil, jakou jste připravili politiku na prolomení toho bloku, který, eh, toho zablokování, kterému momentálně čelíme v různých výborech o klimatických změnách se snažíme vypracovat takovou politiku, která umožní maximální využití obnovitelných energií. Uh, Děkuji Peter Líze, který se informoval o tom, zda eh, energetická účinnost padá do našeho portfolia. Ano, já jsem nechtěl, aby dopadl jako ostatní kolegové. Eh, já jsem byl zpravodajem pro téma energetické účinnosti, což bude důležitým tématem samitu v příští týdnu. A já si dělám určitou starost ohledně rozhodnutí rady. Eh, parlament se vyslovil za závazné cíle a realisticky eh, to vypadá, že pravděpodobně nebudeme moci dosáhnout eh, takového rozhodnutí eh, dle přání parlamentu. A ukazuje se, jak slyším v různých rozhovorech, že členské státy samotné nechtějí převzít odpovědnost za dosažení cíle účinnosti a že komisi zadají, aby to udělala sama. Máme velkou část HDP v evropských penězích nemůžeme vydat eh, všechno a 50 eh, třeba v Německu znamená, že to je ve státních penězích. Když chceme nejenom regulovat, eh, ale také iniciovat třeba úvěry a podobně, proto aby lidé se starali o energetickou účinnost, také členské státy musí převzít určitou odpovědnost. A já bych vás chtěl poprosit, abyste upozornil před summitem na to, že členské státy se musí rovněž zavázat k tomu, aby něco udělali. Není možné ze strany Evropské unie pouze říci, aby to lidé prostě dělali. Děkuji vám. Poslední otázka. Horst Schnellhardt. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo rady, mně se jedná o finanční nástroje pro rozvojové země. My stále vedeme stejnou diskusi. Říká se, že my jsme to způsobili, že v rozvojových zemích vládne chudoba a diskutujeme o tom na AKT od zhora dolů a zase zpátky. Já si myslím, že my tady musíme do toho vnést větší jasnost a proto by mne zajímalo, jak podporuje předsednictví e, tuto otázku a jak vidí také adaptaci na klimatické změny. A potom za druhé se chci zeptat, že u ETS obchodu máme problémy a například e, také nyní došlo k tomu, že se vydávají certifikáty, které potom nejsou vůbec platné, takže s tím eh, opravdu na tom někdo vydělává. A jak toto hodláme vyřešit? Potřebujeme nový systém, nebo musíme ten starý nějakým způsobem korigovat? Ano, dobrá otázka na to zajisté dostanete dobrou odpověď. U financování jste se zmínil o tom, že klimatické změny musí sehrávat svou roli u střednědobého finančního rámce. Já toto mohu pouze podpořit, proto proto se chci zeptat, zdali myslíte na vlastní rozpočtové e, položky, které by se objevily v komunitárním rozpočtu, protože celá řada členských zemí bojuje s financováním klimatické ochrany, ochrany klimatu. A ochrana klimatu může být velice dobrou věcí protože když zde budou určité pobídky, pak eh, členské země budou ochotny také něco zaplatit. Eh, jak vy toto vidíte v souvislosti s střednědobým finančním rámcem? Takže celá řada otázek. Nyní máte 10 minut na odpovědi. Děkuji vám srdečně. chci předeslat, že je jasné, že nejsem schopen obsahově zodpovědět na všechny otázky v průběhu deseti minut. Doufám, že v následujících šesti měsících budu mít možnost s vámi vést další výměnu názorů a diskutovat jsem také ochoten se zúčastnit například slyšení, pokud si to budete přát. Také v průběhu předsednictví zpracujeme zprávu o pokroku a budeme vás informovat o splnění cílů z našeho programu. Myslím si, že my všichni potřebujeme zprávu o pokroku. Chci se již na začátku eh, omluvit za to, že mohu na některé otázky reagovat pouze krátce. Chci ještě dodat, že také budeme ochotni eh, zodpovědět otázky v písemně. Pokud se týče financování, tak zde je celá řada aspektů. V Cancunu bylo uděláno rozhodnutí o krátkodobém financování a o krátkodobé zprávě, o krátkodobém financování a o zeleném fondu. to zelené fondy musí být schopny fungovat i po Durbanu je proto důležité zabezpečit komunikaci. Pokud se týče krátkodobého financování, chceme opět eh, nastolit důvěru a chceme vytvořit transparentnost. Pokud se týče dlouhodobého financování, tak v Kodani již bylo dohodnuto, že rozvinuté země do roku 2020 zřídí fond ve výši 100 miliard dolarů. V Cancunu smluvní partneři se dohodli na tom, že těchto 100 miliard dolarů se budují, budou skládat z různých zdrojů. Budou to rozpočtové prostředky, to pan předseda také zmínil v maďarském rozpočtu existuje oddělená kapitola či oddělené rozpočtové položky pro ochranu klimatu a to je také již velký krok před. Mimo to budou také existovat um, multilaterální a alternativní prostředky. Dále považujeme za důležité, abychom získali také prostředky z volného trhu. Týká se to dlouhodobých cílů a týká se to také především strukturálních změn. Stálý výbor pro financování klimatických změn musí být operativní orgán, který zlepší eh, financování a koordinaci a také finanční průběh, procesy musí probíhat plynule a je třeba mobilizovat zdroje. Dále považuji za mimořádně důležité, a tato otázka padla několikrát. Eh, chci říci, že klimatická politika souvisí s energetikou a s dopravou. Toto se musí projevit a projeví se i během maďarského předsednictví. Toto má velké dopady na rozpočet a na, na víceletý finanční plán po roce 2013. My vycházíme z toho, že zde existují zásadní strategické otázky, které v Eh, je třeba řešit například v účinnosti energetiky a také v jiných oblastech. Je třeba také hovořit o financování investic. Toto jsou mimořádně důležité body. Jedná se o energetickou politiku, o dopravní politiku, o financování těchto politik. Jedná se také o to, že určité cíle se lze financovat z Fondu soudržnosti. Toto se bude řešit na různých zasedáních rady a tyto otázky všechny spolu souvisí. Všechny tyto sektorální otázky musíme vidět ve společném rámci. No, nový finanční výhled se nyní připravuje a ve fázi přípravy musíme hovořit o nejrůznějších aspektech. A pokud se týče vody, tak voda také spadá z části do pravomoci pana ministra Fazekaše a on zajisté na tuto otázku vám odpoví detailně. Já chci zmínit Dunajskou strategii, která je mimořádně významná. Je to prvek evropské vodohospodářské politiky. Dunajská strategie je prioritou maďarského předsednictví. Maďarsko se samozřejmě zabývá souvislostmi mezi klimatickými změnami a vodohospodářstvím. Maďarští experti potvrzují pochyby, které přednesly rozvojové země v Cancunu. A rozvojové státy právě tvrdili, že vodohospodářské otázky se musí e, zohlednit v rámci otázky klimatických změn. A jde o to, abychom zmírnili veškeré dopady na vodu. IPCC ve čtvrté zprávě zveřejnil význam vodohospodářské politiky. Dnes může vzniknout nedostatek vody a může také dojít ke snížení výnosů v zemědělství v Africe, v Ázii nebo ve východní Austrálii a nebo také na Novém Zélandu. Ve střední a východní Evropě často v létě málo prší a toto může vést také e, k nedostatku vody. Sucha jsou často každý rok problémem. Je třeba snížit zranitelnost EU. Má, Maďarsko zpracuje makro i mikroregionální programy, e, lépe řečeno návrhy na tyto programy v oblasti vodního hospodářství. Pan Grote zmínil letockou, leteckou a námořní dopravu a také emise CO2 v těchto odvětvích. Maďarské předsednictví čeká na návrhy Evropské komise, a ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem vypracujeme návrhy k tomuto tématu na pracovních skupinách. Pokud se týče úniku uhlíku, relokace podniků, tak toto téma je pro nás mimořádně důležité. Je to důležité především pro hraniční oblasti, EU i pro Maďarsko. Již zde vidíme stopy tohoto elementu, neboť určité podniky odchází z Maďarska do Ukrajiny, na Ukrajinu a to může být velký problém pro hraniční státy EU. Stavebnictví a stavební materiály. Paní poslankyně měla otázku k tomuto tématu. Z části je to otázka v souvislosti s lesnictvím. Pan kolega Fasekaš na to zajisté dokáže odpovědět. Pro nás je důležité, aby lesnictví a zalesňování eh, jsme viděli jako velice důležité odvětví. My zalesňování také musíme vidět v souvislosti s obnovitelnými energiemi. Podobná otázka. se týká klimatických jednání, klim, jednání o klimatu z USA a se třetími státy, s rozvíjejícími se státy. Byla padla zde otázka, jak argumentujeme vůči těmto státům. Jednání v tomto ohledu probíhají především v rámci OSN. A zále podle pokroku v OSN se musí řídit také EU. My pracujeme jako maďarské předsednictví těsně s paní komisařkou Hedegard, také společně připravujeme tyto schůze a jednání co, to je také to, co již jsem řekl úvodem. Já jsem hovořil o prioritách maďarského předsednictví v klimatických otázkách a tyto priority chceme skutečně splnit. My chceme, aby tyto priority, tato přání, očekávání byla splněna. Rozvojové země, především velcí emitenti, musí dodržovat tyto závazky. I pokud nebudeme prosazovat e, naše představy, tak e, neuděláme žádný pokrok. Naším velkým cílem je oteplení pouze o dva stupně, o tom se také již hovořilo. V této souvislosti bude vydána pátá zpráva panelem a my budeme v souvislosti s touto zprávou hovořit o tom, jak dokážeme zabránit nebezpečným klimatickým změnám, za jakých podmínek se to může stát. Rozhodnutí z Cancunu vycházejí z toho, že musíme začít přeskoumávat cíle v roce 2013, musíme to dokončit v roce 2015 a zde bude sehrávat EU velice důležitou roli. Dále chceme upozornit na to, že když sledujeme dosavadní cíle, tak vidíme, že pokulháváme za cílem stanoveným na dva stupně. Další otázky, které padly, byly také to, že u energetických jednání zastávají členské státy velice rozdílné pozice. Některé členské státy nesouhlasí s tím, aby byly stanoveny právně závazné cíle, které by byly také měřitelné v Já mám ten dojem, protože jsem se zúčastnil různých přípravných schůzek a z těch jsem získal dojem, že většina členských států právně závazné předpisy v energetické účinnosti nepodporuje. tyto právně závazné cíle by mohly být velice prospěšné. Proto je dobré, aby Evropský parlament tyto měřitelné konkrétní cíle prosazoval i proti vůli členských států. Je však očividné, že většina členských států z různých důvodů, z ekonomických důvodů tyto cíle nepodporuje. V průběhu maďarského předsednictví budeme na této úloze pracovat, ale mám pochybnosti o tom, zdali se nám podaří v průběhu pouhých šesti měsíců docílit úspěchu v tomto tématu. Jestliže mám k dispozici ještě minutku, tak se chci vyjádřit ještě k rozvojovým zemím. Na to, eh, na co se ptal pan Schnellhardt, jedná se o transfer technologií, o nové nástroje technologickým transferem a můžeme právě rozvojové země podpořit. Jenom z části se jedná o finanční podporu rozvojových států, protože máme zde i možnosti jiné podpory, což e, není vždy finanční podpora. V těchto zemích musí dojít ke strukturální reformě. Je třeba zahájit reformy a za tímto účelem potřebují tyto země e, investice a finanční prostředky, ale z části také ne. Pokud se týče kyotského protokolu, tak tady souhlasím s panem Áderem. My musíme vyřešit oprávněné nároky střed, eh, zemí ze střední a východní Evropy, samozřejmě ve světle našich cílů. Může být velkým problémem, když kiotský protokol nebude mít právně závazné pokračování. Mohlo by to být velkým problémem a proto se tímto tématem budeme podrobně zabývat. Na jednu otázku pana Prodyho jsem ještě neodpověděl. To se týkalo obnovitelných energetických zdrojů. Maďarská ke předsednictví smýšlí podobně o rozpočtových prostředcích my v Maďarsku jsme zvýšili poděl obnovitelných energií v energetickém mixu a hodláme tímto směrem jít dál. Budeme podporovat nové metody, jako například vodík. Tato nová řešení jsou mimořádně důležitá především v boji proti klimatickým změnám. Já bych vás chtěl ujistit eh, o tom, že rád s vámi budu spolupracovat a když budeme mít čas, opět se mezi vás vrátíme. Danke. Děkuji vám, pane předsedo rady, za tuto výměnu názorů, za vaše odpovědi. A domnívám se, že vy i pan tajemník Lajoš budou k dispozici při dalších debatách v parlamentu. Náš zpravodaj Vasajkut eh, ohledně zprávy eh, o eh, výhledu do roku 2020 je nadšen tím, že se chcete zúčastnit našeho slyšení v březnu, takže budeme rádi, když se budete zúčastňovat těchto strategických aktivit. Děkuji vám moc krát a rádi si vyslechneme, jak budete pokračovat pracovat v těchto následujících šesti měsících. Uh, combien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 Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v pořadu jednání následujícím bodem. Eh, bude následovat výměna názorů s dalším zástupcem maďarského předsednictví a sice s panem eh, ministrem Sándorem Fazekašem, který je ministrem pro rozvoj venkova. Co nás se týká, eh, je také odpovědný eh, za bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí, což jsou dvě naše velká témata. Ochrana životního prostředí eh, již vyvolala otázky jako vodohospodářství či lesnictví, biodiverzita a podobná témata, jako je účinné využití zdrojů, také například nařízení o nových potravinách v oblasti bezpečnosti potravin nás zajímá. Rád si vyslechneme vaši prezentaci a potom budou následovat otázky z pléna. Máte slovo, pane ministře. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt hölgyi. Děkuji vám srdečně, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, vážené poslankyně a poslanci, je pro mě velikou ctí, že zde ve vašem výboru mohu hovořit o maďarském předsednictví. Nejdříve mi dovolte se zmínit o otázkách životního prostředí. Chtěl bych je předeslat, že pro maďarské předsednictví je právě tato otázka ochrany životního prostředí a udržitelnosti velmi důležitá. Za maďarského předsednictví učiníme vše proto, abychom dosáhli eh, velmi eh, dobrých eh, podmínek, které zdědí naše děti kvalitní Politika životního prostředí orientovaná na budoucnost je spojená s možnostmi hospodářského rozvoje je to velmi důležité pro Evropu jako takovou. Jenom takové země budou úspěšné, které dobře zacházejí se svými zdroji a které chrání své životní prostředí. Budoucnost Evropské unie závisí na našich společných aktivitách a naší angažovanosti v prosazování evropské politiky. Máme tedy veliký zájem o to, abychom společně eh, spolupracovali spolupracovali a to účinně. Eh, Maďarsko chce velmi úzce spolupracovat eh, s Evropským parlamentem během našeho předsednictví. Jsme tedy otevřeni pro debaty, eh, jednání a to ve všech otázkách. Chtěli bychom být předsednictvím, které bude přívětivé ve smyslu spolupráce se Evropským parlamentem. Nejdříve mi dovolte několik slov k vodohospodářství. Voda je strategickou otázkou 21. století, jak co do kvality, tak i do kvantity. Musíme tedy tomuto tématu věnovat velikou pozornost a přitom se orientovat dle evropské politiky vodních zdrojů. Co se týče společné zemědělské politiky, musíme mít na mysli také dimenzi vodohospodářskou. Kromě toho musíme chránit biologickou rozmanitost na úrovni EU i celého světa. Dále legislativa v oblasti odpadového hospodářství a především elektronických odpadů je důležitá. Strategie Evropa 2020 je velmi důležitá. V jejím rámci bychom chtěli eh, podpořit eh, účinné využití zdrojů. Chtěli bychom pokračovat eh, také ve směrnici SEVEZO, tedy ve směrnici o průmyslových nehodách. Stejně tak důležitá je debata o omezení a zákazu pěstování GMO. Maďarské předsednictví je zavázáno k tomu, aby se vyjasnilo, jak Evropská unie a členské státy budou postupovat v rámci mezinárodních konferencí. A zde bych se chtěl zmínit o vládní radě OSN, eh, také na přípravný výbor eh, konference Rio 20 eh, plus a 19. zasedání konference o udržitelném rozvoji OSN. Kromě toho bychom chtěli eh, také zdůraznit význam eh, následné konference Arhus, Arhus a eh, chtěli bychom hovořit také o další budoucnosti v oblasti rtuti a v oblasti biologické rozmanitosti. Náš program je tedy velmi Eh, ambiciózní. Nezávisle na tom však eh, máme plnou důvěru v dobrou spolupráci Eh, ve spolupráci evropských institucí a v to, že budeme moci dosáhnout důležitých výsledků. S Evropským parlamentem bychom chtěli spolupracovat velmi úzce, což je nezbytné proto, abychom pokročili v těchto tématech. Jsem rovněž předsedou Agrární rady a musíme spolupracovat úzce i v této oblasti. Pouze tak budeme moci dosáhnout dobrých výsledků. Krátce eh, se zmíním o jednotlivých eh, sektorech. Účinnost využití zdrojů a udržitelné eh, zpracování materiálu. Toto je nezbytné pro Evropu, která je zelenější, efektivnější, modernější a udržitelnější. Naše předsednictví by chtělo navázat na cíle belgické britského předsednictví v rámci strategie Evropa 2020 eh, hmm, a také navazujeme na návrhy Evropské komise. Toto platí eh, především pro iniciativu eh, účinného využívání zdrojů v Evropě a také pro roadmap účinného využití zdrojů. Zde Máme před sebou mnohé úkoly ve smyslu odpadového hospodářství, vodohospodářství, ekologických inovací. A jsme rozhodnuti už v březnu v rámci práce rady navázat na návrhy komise, co do jejich podnětů. Kromě toho bychom chtěli na zasedání rady v březnu přispět k eh, rozvoji již uváděných eh, bodů. Vyhodnocení šestého ekologického programu je velmi důležité a zde očekáváme zprávu komise. Debata na toto téma může přispět k tomu, aby sedmý akční eh, program pro životní prostředí bude vypracován a abychom také eh, rozvinuli eh, další strategie. Biodiverzita je i nadále důležitou prioritou prioritou pro EU. Poté, co Evropská komise předloží své sdělení o nové strategii o biodiverzitě, bude rada vést na toto téma debatu. 17. června eh, dojde k zasedání rady na toto téma a při tomto zasedání bychom chtěli přijmout eh, závěry rady. Jsme si jisti, že sdělení komise bude zveřejněno v čase, abychom mohli dodržet eh, dané termíny. Naším cílem je tuto strategii rozvíjet eh, v souvislosti a ve shodě s politikou v eh, agrární a rybolovnou. Tato strategie bude mít vlastní kapitolu zemědělství, lesnictví, rybolov a e, invazivní biologické druhy. Toto jsou e, důležité otázky související s touto politikou. Maďarské předsednictví se bude velmi snažit e, o pokrok v tématu vyrovnání výsadních eh, postojů eh, v souvislosti s konferencí na Goja. Eh, chceme v našem období předsednictví dosáhnout toho, aby Evropská unie a mnohé členské státy tento protokol podepsaly. Na tomto základě bychom třetím státům signalizovali, jak důležitá je pro nás tato úprava. Je to úkol velmi významný a tento protokol může začít platit pouze, když určitý počet členských států jej podepíše, teprve potom je možné zahájit realizaci. Podepsání protokolu by tedy mohlo proběhnout při zasedání Komise OSN o udržitelném vývoji v květnu. Maďarské předsednictví udělá vše proto, aby i dodatečný protokol Kuala Lumpur na Guaya byl prosazen. Jedná se o souvislost s biologickou bezpečností a je to také v souvislosti s kartagenským protokolem. Evropská komise v červenci 2010 předložila návrh, který by členským státům dal větší možnost eh, také zakázat pěstování GMO. V Radě eh, se projevují veliké rozdíly mezi členskými státy v této otázce. Je jednoznačně vidět, že členské státy však jsou otevřeny dialogu. A co se týče nejistoty v právní oblasti, Tyto musí být vyjasněny, eh, pouze tak je možné eh, práci znovu nechat rozběhnout. Pan komisař eh, navrhl vytvořit určitý seznam, na základě kterého členské státy pěstování GMO mohou omezit. Ve spolupráci je možné dosáhnout také toho, Eh, aby v této citlivé otázce bylo nalezeno právně závazné řešení, které by bylo možné také navázat na rozhodnutí z prosince eh, minulého roku. Je přitom významné to, aby eh, současný evropský povolovací systém pro GMO byl zpřísněn. Pokládáme za důležité také prověřit možnost revize tak, aby pěstování GMO podléhalo velmi přísným předpisům eh, co do rizik pro zdraví. Vodohospodářská politika je rovněž prioritou v eh, rámci životního, ochrany životního prostředí. A Evropská komise v roce 2012 předloží dokument o vodohospodářské koncepci EU. Jde tedy o dokument Blueprint Water, eh, ve kterém nalezneme přehled o komunitárních právních nástrojích v oblasti vodohospodářství, o jejich účinnosti. Proto proto se navrhuje zlepšení této efektivity. Chceme podpořit tento proces. Během našeho předsednictví chceme také dojít k závěrům na téma ochrany vodních zdrojů, integrovaná hospodářská politika, a to v rámci červnového zasedání Rady. Zdůrazňujeme přitom následující témata. Extrémní povětrnostní eh, situace, eh, sucho, nedostatek vody. Eh, toto jsou témata, která musí být propracována jak sektorálně, tak i průřezově. Role takzvaných ekologických služeb v souvislosti s vodou je rovněž významná eh, a také tedy souhra ekosystému a vodstva. Zde eh, musíme vycházet z posílení mezinárodní spolupráce členských států a také regionů. Co se týče zelené agrární politiky, je celá jasné, že agrární politika a životní prostředí spolu úce souvisí praxe eh, hospodaření a eh, pěstování ovlivňuje životní prostředí. Jednotlivá opatření eh, v oblasti ochrany životního prostředí, půdy, vod, lesů rovněž mají vliv na budoucí zemědělskou politiku. Udržitelný vývoj od nás očekává to, že naše zdroje nevyčerpáme. Musíme se nimi zacházet udržitelným způsobem. Toto je velmi důležité v boji proti klimatickým změnám. Toto je významnou prioritou také v debatě o reformě společné zemědělské politiky. Kromě toho bych se chtěl zmínit o tom, že maďarské předsednictví eh, v Radě pro životní prostředí eh, dala toto téma na svůj program. Při zasedání 17.3. povedeme politickou debatu na toto téma a vyjádříme se také k eh, důležitým jednáním. Chceme přispět k rozhodnutí ohledně budoucí zemědělské politiky. Rada pro zemědělství samozřejmě bude eh, pokračovat eh, v této debatě a zde budeme reagovat na sdělení komise. Jednání eh, na Radě pro životní prostředí doufám přispějí k tomu, abychom jasněji viděli to, jak ekologická opatření jako ochrana biodiverzity nebo účinného využití zdrojů přispívají k dosahování cílů ve společné zemědělské politice. Maďarské předsednictví je eh, povinno v rámci reformy eh, zemědělské politiky podporovat ty cíle, které eh, vedou ke zjednodušení Eh, také eh, systému podpory zemědělství a eh, to tak, aby co nejvíce zemědělců bylo začleněno. Musíme provést takovou reformu, která se níží administrativní zátěž zemědělců a sníží také byrokracii. Celý systém podpor musí být transparentnější co se týče eh, starých eh, elektrických a elektronických eh, zařízení. Tyto jsou zpravovány starou směrnicí, která je revidována již od roku 2008. Tato směrnice však musí být zlepšena, abychom také dosáhli lepších ekologických dopadů a snížili administrativní eh, zátěž. I v této eh, oblasti bychom chtěli pokročit práce již v mnoha oblastech probíhají, i když eh, názory jsou různé mm, jako je například otázka účinnosti cílů ohledně sběru či eh, produkce těchto zařízení. S Evropským parlamentem chceme spolupracovat i v této oblasti úzce. Jednání o mobilních eh, strojích eh, chceme rovněž ukončit a sice jde o revizi směrnice o pojízdných strojích. S Evropským parlamentem a s komisí chceme úzce spolupracovat i v této oblasti. V prosinci jsme zahájili práci na směrnici Sevezo ohledně průmyslových eh, nehod. S touto revizí jsme tedy začali a doufáme, že dojdeme k určité dohodě. Jsme přesvědčeni o tom, že budeme moci dojít k závěru. A nesmíme však zapomenout, že Evropa je eh, industrializována, že je hustě obydlena a naše průmyslové zdroje využíváme již eh, staletí. Musíme také zajistit takový vývoj, který dokáže chránit životní prostředí a také přírodní zdroje, tak aby byly zachovány i pro budoucí generace. Na pořadu jednání je mnoho témat. A zde však potřebujeme vaši spolupráce, na kterou se těším a jsem pln důvěry v její výsledky. Děkuji vám. Äh, Děkuji vám, pane předsedo Dady, za op- prezentaci opravdu obsáhlého programu s mnoha důležitými tématy na programu. Jsem rád, že jste také ministrem zemědělství a předsedou Rady pro zemědělství, protože zemědělství se samozřejmě ví, eh, otázek životního prostředí týká a my v této souvislosti zpracováváme také zprávu. Já také vítám, že Nagojský protokol o biodiverzitě budeme plynule a rázně eh, implementovat eh, v EU. Tady se na nás také dívá celý svět a jde o to, abychom byli důvěryhodní a jediná země toto legislativně také podpořila. Má země ABS, kde tato kompenzace je zákonně upravena, takže uvidíme, až to ratifikují všechny země v EU, zdali budeme mít také legislativní iniciativy. Máme hodně přihlášek o slovo a ještě než eh, vám dám slovo, tak já vítám zde zástupce Střední Afriky a tady vítá mezi námi předseda výboru pro ekonomické záležitosti pana Nagulu. Na, jste zde ve výboru pro životní prostředí v Evropském parlamentu a děkuji vám za to, že jste přišli mezi nám. Evropa a Afrika mají vzájemné těsné vztahy a tento parlament se v afrických záležitostech velice angažuje. A nyní Zahajujeme seznam řečníků a protože již jsme hovořili o vodě, tak eh, pan Richard Zebrie je první na řadě. Děkuji, pane předsedo, klimatická ochrana má dva aspekty a je to zmírnění dopadu a také adaptace. A e, proto jsem nyní rád, že mohu e, také položit tuto otázku přímo vám, pane ministře většina rozhodnutí týkající se vodohospodářství se dějí často mimo e, lidí z hospodářství a zemědělství je oblast, která potřebuje nejvíce vody v Evropě i po celém světě. Vy jste řekl, že proto chcete hodně udělat. Máme před sebou také reformu společné zemědělské politiky. Hodláte také prosadit to, aby téma vody se prosadilo ve všech oblastech zemědělci a tak, aby se například eh, platily subvence na účinné čerpání a využívání vody, protože víme, že například na jihu Evropy brzy nastane nedostatek vody. Pokud se týče biodiverzity, tady se chci vás zeptat, jaké konkrétní plány tady máte, také vzhledem k financování. Co má, jaké má plány zde Eh, maďarské předsednictví a já jsem také dostal denní informaci, že vypukla epidemie kulhavky a slinivky v Bulharsku. Co tady v tom hodláte dělat? Děkuji vám. My budeme mít dvě kolečka. Za prvé budeme řešit otázky životního prostředí, kam spadají otázky vody a tak dále a potom se dostaneme k zabezpečení potravinových dodávek a, bezpe- a a potom bezpečnosti potravin. A nyní Čaba Tabajčí, další řečník. Vážený pane ministře, Mám velkou radost toho, že maďarské předsednictví považuje vodohospodářské otázky za prioritu. O tom již hovořil pan eh, Zibr. Dezertifikace, nedostatek vody, to jsou témata, která nejsou velkým problémem pouze ve Středomoří, ale také například v oblasti Dunaje a Tisy v, v střední Evropě. Moje otázka se tohoto tématu také týká. Vy jako ministr pro ochranu životního prostředí a rozvoj venkova, tak jaké iniciativy hodláte spustit v této oblasti v radě? V současné době také byl zahájen druhý makroregionální program EU Dunajská strategie. Tato strategie se dotýká 12 zemí, 8 zemí je členem EU. U Dunajské strategie zde vzniká problém, do jaké míry je Dunaj splavný především na jižní části, v jižní části Dunaje, jakým způsobem můžeme posílit plavbu po Dunaji. To by bylo velice dobré jak pro zemědělství, pro agrární zemědělskou logistiku, ale na druhé straně je tady také dimenze v oblasti životního prostředí. Jak můžeme tedy harmonizovat často rozporuplné aspekty. A nyní Gede Brandy. Thank you, chairman. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji panu ministrovi za to, že se dostavil a že představil svůj program daleko ambiciozněji než v písemné podobě, kterou jsem předtím dostal. To je pozitivní signál a doufám, že se to prokáže i v nadcházejících měsících. Mám dotaz k biodiverzitě. 2010 pro mě byl rokem slibů, což vrch, vyvrcholilo na samitu v Nagoje, kde jsme jako mezinárodní společenství hodně slíbili, ale 2011 by měl být zač rokem e, činu. A ty mohou být důležitější než ty sliby, protože před deseti lety jsme také měli mnoho slibů, pokud jde o biodiverzitu a nesplnili jsme je je dobře, že chcete navázat biodiverzitu na zemědělskou politiku, rybolovnou politiku a že chcete, aby Nagojský protokol byl ratifikován. Má otázka se týká dalšího Nagojského dokumentu, toho strategického jedna z otázek byla, že jsme chtěli postupně ukončit v dalších deseti letech všechny dotace, které mají negativní dopad na biodiverzitu. Jaké konkrétní plány máte, abyste do roku 2011 skutečně udělal rok činů? Satu Hasi za zelené. Děkuji pane. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu ministrovi za to, že se dostavil a že s námi diskutuje. Jsem rád, že se zdůraznil otázku vody a jejího strategického významu. A má otázka se k tomu alespoň nepřímo váže. Ale také souvisí s, eh, s implementací legislativy EU v Maďarsku. Všichni víme o té tragické nehodě toho červeného kalu, který se provalil. Já jsem navštívila eh, přímo Eh, situaci v terénu a váš státní tajemník eh, tam rovněž byl přítomen, který tady teď je. A poté výbor pro životní prostředí korespondoval, eh, si vedl písemný kontakt s vámi a interpretace maďarské vlády a komise ohledně evropské legislativy se liší a ve dvou otázkách. Za prvé, jestliže směrnice o odpadu stěžebního průmyslu platí nebo ne. Komise říká, že ano. Kom- maďarská vláda říká, že ne. Ovšem, pokud platná je, pak z toho vyplývá série určitých bezpečnostních opatření. Dále je tu otázka interpretace toho, jestli tento rudý kal z tohoto eh, hliníkového průmyslu je nebezpečný odpad nebo ne. Maďarská vláda to kvalifikuje jako nikoliv nebezpečný. Komise říká, že to je eh, nebezpečné, protože to je korozivní. A já jsem byla informována, že minulý týden ta společnost zodpovídající za tuto katastrofu, dostala novou licenci, nové povolení až do roku 2018. V této souvislosti se chci zeptat, pokud zdá maďarská vláda zajistila, aby došlo ke změně, aby ten odpad byl považován za nebezpečný. Nyní odnes to Rosy. Děkuji. Mě by zajímalo, Jaký je váš postoj ke té směrnici, která byla již na stole v radě, o e, obnově těžce e, znečištěných nebo kontaminovaných e, lokalit. A jaké to má dopady zejména na ty lokality, které byly kontaminovány chemicky? A Tady mám na mysli určité karcinogenní látky, kdy může spodní voda obsahovat až 80 krát víc těchto látek, než povoluje norma. A takováto kontaminovaná voda se pak používá k zavlažování polí. to, jsou, to je zejména oblast mezi řekami Vomeny a Tamino. A je to asi 70 různých znečišťujících látek, z nich některé jsou vysoce nebezpečné. Čili je to dost jasná otázka. Hodláte tuto směrnici e, posunout dál a požádat radu, aby schválila platná, pevně platná pravidla? protože jinak budou lidé i nadále fungovat a uplatňovat pravidla chaoticky na úkor vody v Evropské unii. Děkuji. Prosím, abyste odpověděl na tyto první otázky. Köszönöm szépen a kérdéseket. Děkuji vám srdečně za položené otázky. Mám radost z velkého zájmu, který jste projevili tím, že jste položili tolik otázek k pracovnímu programu maďarského předsednictví. Pokud se týče vodního hospodářství a také biodiverzity, zde k těmto dvěma tématům bylo položeno hodně otázek. Komise schválila pracovní program, kde se píše, že voda v následujícím období nebude velkou prioritou, ale je možné, že maďarské předsednictví v následujících měsících nedokáže prosadit legislativní návrh. Komise chce do roku 2012 dosavadní právní předpisy analyzovat a také analyzovat jejich dopady a efektivitu, především rácovou směrnici o vodě a také různé právní předpisy pro vodohospodářství tak, aby by se daly prosazovat změny, které musí nastat v souvislosti s klimatickými změnami. V roce 2012 bude předložen návrh na vodní strategii a také budou eventuálně předloženy další legislativní návrhy. Maďarské předsednictví chce v oblasti vodohospodářství tento proces podpořit a propojit různé zájmy v této oblasti. Hodláme schválit závěry Rady o ochraně vod, o integrativní trvale udržitelné vodohospodářské politice. Toto by se mělo odehrát v červnu. Dále je důležité, aby směrnice o kvalitě vody byla prověřena komisí a pravděpodobně my se tímto tématem v následujících měsících zabývat nebudeme. Pokud se týče toxických látek ve vodách, tak komise přeskoumává, provádí přízkum příslušné směrnice a doufáme také, že komise v Brzku předloží zde nový návrh. Hodláme zahájit různé projekty pro řešení vodohospodářských otázek a na to bude z tohoto posléze bude vycházet návrh legislativních předpisů. Pokud se týče otázky pana Rossiho, tak tady momentálně žádné plány nemáme na řešení tohoto problému, ale všichni jsme toho názoru, že tento problém je velice důležitý, protože ochrana vod je v evropském zájmu. Pokud se týče biodiverzity, tak k té byly položeny také různé otázky. Jsem se zmínil o tom, že počítáme s tím, že dojde k podpisu Nagojského protokolu a maďarské předsednictví musí zpracovat společné stanovisko Evropské unie do června 2011. hodláme také na přípra, pro přípravu tohoto podpisu zorganizovat neformální pracovní skupiny a budeme dále posléze vyjednávat na radě. Pokud se týče financování, tak tomu chci říci, že maďarské předsednictví hodlá mobilizovat finanční prostředky, hodláme zahájit dialog mezi členskými státy o financování a my jsme ve spolupráci s belgickým předsednictvím a s komisí začali pracovat na dokumentu, který bude formulovat kroky eh, mobilizace finančních prostředků. K tomu patří také to, že při včerejším slyšení pana Potočníka komise hovořila o účinnosti zdrojů o účinném využívání zdrojů a já si myslím, že tento přístup komise je pozitivní. Je třeba implementovat veškeré právní předpisy tak, abychom pracovali trvale udržitelně a zde podporujeme také práci komise, pokud se týče Dunajské strategie. Dunajská strategie je mimořádně důležitou iniciativou pro všechny státy ležící na Dunaji, ale může se jednat také o exemplární projekt, který může sloužit jako příklad pro jiné regiony. Finanční prostředky poskytované EU a členskými státy umožňují harmonizovanou koncepci a tak lze docílit daleko lepšího výsledku pro regionální soudržnost a pro společenský a ekonomický vývoj tohoto regionu. Je důležité v této oblasti posílit koordinaci a spolupráci. Je také důležité, aby dotčené země se mohly tohoto programu účastnit dobrovolně. Již byla nastolena úspěšná spolupráce. Existuje Fórum Tisy a Karpatská konference. Dále existuje výbor na ochranu Dunaje. Závěry rady budou také obsahovat odkaz na Dunajskou strategii a proto zde chci zdůraznit také otázku koordinace. Do Dále se tady také hovoří o Dunaji jako o dopravní tepně. Na Dunaji musíme zachovat dobrou kvalitu vody. Především a Jestliže chceme zlepšit mobilitu, tedy dopravu, pak musíme najít řešení, které bude chránit vodu. Musíme podpořit plavbu po Dunaji, ale toto musí být v souladu s Natura 2000 a s rámcovou směrnicí o vodě EU a s příslušnými právními předpisy. Já jsem toho názoru, že když hovoříme o plavbě, tak také musíme přemýšlet o tom, že jak adaptujeme, jak přizpůsobíme lodě řece a ne řeku lodím. Dámy a pánové, pokud se týče lesnictví, tak k tomu byly položeny také různé otázky. Jsem rád, že jste lesnictví zmínili. Lesnictví sice není komunitární prioritou, v podstatě platí národní předpisy, ale strategické otázky přítomnosti, jako je globální oteplování a změny životního prostředí, vedou k tomu, že se bezpodmínečně lesy musíme zabývat. V Maďarsku máme 2 miliony hektarů lesů, před několika lety to bylo daleko více. A proto je důležité také zalesňování. Komise předložila zelenou knihu o lesním hospodářství. My očekáváme v březnu stanovisko Evropského parlamentu a na základě tohoto stanoviska budeme dále postupovat. Také se zmínili stavební materiály. Toto má dopady na emise CO2, neboť dřevo má vlastnost vázat uhlík a deforestací odlesňováním se dostává hodně dioxidu do atmosféry, ale na druhé straně lesnictví také nabízí hodně pracovních příležitostí. V, Eslu, v Oslu v, v červnu 2011 bude konference o ochraně lesů v Evropě a zde se zpracovává legislativní návrh na ochranu evropských lesů. Zdali zde budeme úspěšní, to nevíme, ale uděláme všechno pro to. E, pak také otázka na kulhavku a slinivku v Bulharsku. Jsem přesvědčen o tom, má, jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie má příslušné dobré struktury na zvládnutí takovýchto krizí. Od maďarského my v rámci maďarského předsednictví již jsme v této souvislosti uh, uspořádali několik schůzek, například 18. ledna. E, také komise již schválila a udělala příslušná opatření. Pojedou do Bulharska experti a budou sledovat situaci. Pokud se týče regionu Dunaj-Tisa, tak eh, tato strategie je navázána na Dunajskou strategii, ale tady také se zabýváme klimatickými změnami a suchem, neboť eh, sucho je velký problém pro celou Evropu. Region Dunaj-Tisa je region, kde v posledních letech přestalo pršet, je tam nedostatek vody a také životní podmínky se změnily. Nyní se snažíme situaci zlepšit. Na tom pracuje několik pracovních programů. Snažíme se zvýšit stavy vod v jezerech. A také máme nový program Varšáhej Hejplan A v rámci tohoto programu se snažíme tento problém vyřešit. Dámy a pánové, zajisté bude je celá řada dalších aktuálních otázek. Dále tady byla také otázka týkající se červeného kalu této katastrofy. Toto téma je velmi komplexní, nemohu zde zacházet do podrobností. Maďarsko Německo udělalo v opatření, která jsou v této oblasti v souladu s evropskými předpisy a směrnice odbourávání, o likvidaci odpadů říká, že e, červený kal nepatří do této kategorie a posléze se toto odstranilo a také bauxit je také je, takže červený kal je také průmyslovým odpadem a proto příslušné kapacity budeme také kontrolovat a monitorovat podnik který byl zodpovědný za tuto katastrofu, dostal licenci na pokračování činnosti, ale musíme v této souvislosti říci, že podnik změnil technologii, nyní využívá technologii, která více chrání životní prostředí. Euh, děkuji, pane ministře. Mám zde tři řečníky a to také k ekologickým otázkám, ale prosím, abyste byli struční abychom se potom mohli věnovat také otázkám eh, zdraví paní Klas ke životnímu prostředí, ano? Ano, děkuji. Pane předsedo rady, vy jste hovořil také o reformě zemědělství poněkud eh, skrytě. Váš odkaz na další jednání mi dává naději, že návrh komisaře není eh, uspokojivý pro vaše předsednictví a že Eh, eh, půjdete cestou pobídek eh, také v souvislosti s ekologickými úkoly, které jsou realizovány. Já bych se však chtěla zeptat na strategii v surovinách. Víme, že toto je poněkud zastaveno. Jakou roli však hrají obnovitelné zdroje a co bude vaše předsednictví dělat v Eh, této oblasti, aby byla poněkud eh, rozostřená. Je hlad ve světě skutečně určitou opozicí eh, proti výrobě bioplynu a má perspektivu výroba bioplynu v Evropě? Pan Schnellhardt. Děkuji. Pane ministře, mám krátkou otázku. Jsem velmi rád, že jste se zmínil o problematice zemědělství. Já se domnívám, že dnešní stav není únosný také v souvislosti s GMO. Pan komisař chce předložit určitý seznam a vy chcete tuto otázku tedy položit na evropskou úroveň. Vždyť určité nařízení již máme, anebo se domníváte, že jednotlivé rozdíly v členských zemích jsou tak veliké, že nebude možné toto eh, projednat. Já navrhuji, abychom eh, tuto otázku zpracovali v druhé části, kdy bude položeno jistě několik eh, takovýchto otázek. Takže prosím, pane ministře, abyste zareagoval až později v tom sektoru zdraví. Takže poslední otázka, pan Sonik. Děkuji vám, paní předsedkyně. Cením direktivy zpravě. Já mám následující otázku a sice chcete práci na elektroodpadech eh, eh, úspěšně ukončit a pokud ano, tak jaké eh, máte šance v této oblasti? Si, Madame Rivez, c'est une question de santé. Paní Rivesi, otázka na zdraví nebo životní prostředí? Eh, dobře, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, že jste přišel eh, mezi nás. Já se chci zeptat na nekompatibilitu. Eh, plynů eh, s kvalitou spodních eh, eh, vod. Jistě víte, že v Evropě se používají mnohem více plyny šeod a přitom to ale znečišťuje zase vodní zdroje a ohrožuje to zase zásobování vodou v blízkých oblastech. Domníváte se, že využívání těchto plynů v Evropě by mělo být zablokováno do doby, eh, kdy budeme vědět, jaké jsou dopady této těžby. Evropa by měla tedy zastavit veškerý výzkum a také průmyslové využití těchto plynů. Prosím, další eh, otázka a odpovědi na ní. Děkuji vám za tyto otázky. Ano, máme mnoho takovýchto otázek ke zdraví. Já se budu snažit být stručný, přestože tato témata to eh, asi neumožní. Eh, stejně jako mý kolegové v maďarském ministerstvu bych eh, vám chtěl dát možnost eh, poskytnout eh, písemnou odpověď. Rád s vámi budu tyto otázky konzultovat i později. Co se týče zelené eh, politiky komise, si to představuje tak, že přímé podpory ehm, budou mít zelenou komponentu, což vlastně dnes v systému již existuje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 Další podpora by byla možná, kdyby eh, zemědělské podniky využívaly zelených technologií. Toto otázka je velmi důležitá a je také v souladu s prioritami, o kterých jsem hovořil. Je přitom eh, velmi důležité to eh, zjistit názory členských států. Maďarské předsednictví je zaměřeno především na přijetí závěrů. Nejrůznější zemědělské organizace v členských státech eh, již řekly, že by bylo vhodné, kdyby změny v jednotlivých úpravách byly eh, přesně zacílené, účinné a kdyby celý systém podpor tím nebyl komplikován. Všichni souhlasí s tím, že tento systém podpor funguje dobře a že je možné se tedy připravit na novou zemědělskou politiku, eh, která bude zahrnovat i zelenou politiku. Již dnes však existují určité prvky v tomto systému, které dobře fungují a které naznačují, že je velmi důležitá Eh, také úsporná zemědělská politika eh, chránící životní prostředí. Dále k udržitelnosti zdrojů. Jsem přesvědčen o tom, že eh, udržitelné využití zdrojů předpokládá to, abychom přírodní zdroje a jejich využití uspořádali především udržitelně. Eh, ekologická politika vycházející z tržního hospodářství může být motorem ve všech oblastech hospodářství, přičemž je nutné položit určitý základ pro další inovaci tak eh, aby to bylo dobré pro zaměstnance, ale také životní prostředí k výrobním metodám a pěstebním metodám chci říci, že i zde je udržitelnost a úspornost důležitá. Nemá smysl rozlišovat dobré či špatné průmyslové sektory. Vždyť všechny průmyslové sektory mohou být udržitelné. Cílené investice by byly však nutné pro eh, ekologický charakter průmyslu. Eh, toto je velmi důležité pro dosažení cílů, o kterých já jsem hovořil. K bioplynu a biopalivům Chci říci, že toto téma je velmi komplikované, nemám na to dnes dostatek času. Důležité však je využít odpady v tomto sektoru a hledat takové technologie, které mají pozitivní bilanci, aby nebylo nutné vkládat další energii do těchto systémů. Jsem přesvědčen o tom, že inovace a výzkum eh, budou moci dosáhnout ještě dobrých výsledků. Kromě toho zde byla položena další otázka ohledně směrnice o vodním hospodářství. Chtěli bychom vést další jednání o otevřených otázkách a to v úzké spolupráci s vámi a s komisí. Děkuji. Děkuji. Nyní přejdeme k eh, sektoru zdraví, pane ministře. Mnozí kolegové se již přihlásili, ale prosím, abyste byli struční v otázkách, aby pan ministr také měl čas odpovědět. Petr Líze, prosím. Děkuji, Paní předsedkyně, pane ministře, mám tři body. Nejdříve k otázce dioxinu. Tím jsme se zabývali jak ve výboru, tak v radě. Existují některé třetí státy, které hrozily zákazem dovozu a e, které je také již e, zavedly. Domníváte se, že tyto tři, e, třetí státy mají kontroly pro přítomnost dioxinu, anebo mohou jejich produkty produkty také být zatíženy dioxiny. Dále k směrnici o nových potravinách. Zde doufáme ve vaši sílu předsednictví v oblasti klonování zvířat a především klonování druhé generace. Je řečeno, že zákaz klonování a rozšíření na druhou generaci eh, není možné kontrolovat. Máme mnohé evropské právní předpisy pro kontrolu toho, co zvířata eh, sežerou po celý eh, život na základě toho labelu na krávě je Eh, možné tedy zjistit, eh, jaká krmiva kráva pozřívala eh, po celý svůj život, zatímco v klonování eh, musíme znát pouze eh, matku a otce. Prosím, abyste nás v parlamentu poněkud podpořil dále označování potravin a doufám, že dojdete k dobrým výsledkům. My zdůrazňujeme především, že je nutné označit imitace a zde nejsme spokojeni se společností společným stanoviskem. Eh, Dagmar, prosím. Děkuji, pane předsedo. Už jsem viděla hodně programů předsednictví, ale ještě nikdy jsem neviděla program, kde by se nevyskytoval titulek ochrana spotřebitelů. Tady se hovoří pouze o ochraně zdraví. Vy také zodpovídáte za bezpečnost potravin. Já jsem také nikdy nezažila, že se tady někdo prezentuje v parlamentu a hovoří pouze o životním prostředí. To nám všem leží na srdci, ale bylo, by bylo dobré, kdybyste býval ve svém úvodu minimálně se tvářil tak, že během vašeho předsednictví se mají schválit eh, dva legislativní předpisy. Takže možná, že by bylo dobré, byste nám mohli říci, jak asi bude vypadat to v úterý, když budeme jednat o Novel Food. Já bych se bývala o tom ráda něco dozvěděla. Vy jste řekl, že chcete být eh, přátelský k parlamentu. Já také očekávám, že nás podpoříte v otázce otázce zákazu klonovaných zvířat a také jejich dorostu. Vy, pane ministře, jste hovořil o GMO. To je to minimum, co, od, co zmiňujete ve vašem programu tady říkáte, že GMO musí brát v potaz místní zájmy. Vy také máte pravdu, když říkáte, že potřebujeme mít schvalovací systém a je třeba také posuzovat eh, environmentální rizika. Já to chápu tak, že nás budete podporovat a že také eh, vyzvete agenturu Parmě, aby se zabývala principem obezřetnosti. A vy byste nám měl také pomoci, aby toto Parma pochopila. Vy jste nehovořil o dioxinech a o krmení zvířat. Z toho názoru se vás zeptat, že potřebujeme závazné informace a závazné předpisy pro krmné směsi a výrobce směsů. My toto potřebujeme dávno, to jsme nezvládli v souvislosti s BSO, nyní bychom to eventuálně mohli zvládnout a potom také označování potravin a to parlament bude pravděpodobně řešit v březnu, takže vy začnete s přípravou druhého čtení u vás, u nás takže já se ptám, jak hodláte řešit otázku imitací, ale také veškerého označování, tak jak to parlament schválil. Pane ministře, dám vám slovo za chviličku, protože chcete udělat eh, také krátký úvod. Eh, já bych chtěla pouze v souladu s tím, co říkala paní Rodberent, ještě doplnit otázku. Já jsem zpravodajkou Evropského parlamentu eh, ohledně návrhu eh, ke eh, komise k GMO. Nechci tedy hovořit o tomto návrhu jako takovém. Chtěla bych pouze zdůraznit význam toho, co řekla paní Rodberent. V oblasti GMO jde především o správné použití eh, dané směrnice 2019 a to znamená také závěry eh, Rady eh, ministrů životního prostředí z prosince 2008 využít využít při hodnocení rizik. EFSA ještě neaplikovala toto doporučení z roku 2008 a neuznává eh, také vědecké postupy, nevyhodnocuje dlouhodobá rizika eh, nové směry byly vypracovány ke zdraví a k životnímu prostředí. Tyto texty přinášejí určitý pokrok, ale rovněž um, vykazují určitý nedostatek či eh, vrácení se do minulosti, což eh, znamená, že byste o tom měli hovořit v radě, tedy o těchto základních textech, až budete hovořit o revizi dané směrnice. Budete chtít v radě také diskutovat o konfliktu zájmu, o kterých pan Dali hovořil před několika dny. Děkuji. Dávám vám slovo, prosím. Köszönöm szépen. Děkuji vám. De úgy, ahogy elnök úr. Děkuji, jsem dostal hodně otázek. Mám z toho radost, ale již jsem hovořil s panem předsedou o tom, že budu mít extra prezentaci o bezpečnosti potravin. Proto jsem se o těchto tématech nezmínil. Samozřejmě existují témata, která se objevují v obou dvou oblastech. Chci zde říci, že nové úpravy pro potraviny jsou naší prioritou. Jsem přesvědčen o tom, že evropští spotřebitelé kladou stále větší důraz na dostatek informací o potravinách a na bezpečnost potravin. My všichni víme, že když si něco kupujeme, tak chceme vědět, co v tom balení máme, co si kupujeme. Chceme dostat eh, dostatek informací o výrobku. výroba potravin používá stále nové technologie a nové materiály, výchozí suroviny, existuje nejistota a také nedostatek důvěry vzhledem k těmto novinkám. My chceme tuto nejistotu, nedůvěru snížit. Používají se nové technologie, jako například nanotechnologie či klonování. Spotřebitelé jsou stále zralejší a proto je důležité, abychom vypracovali komunitární úpravu o tom, jak se budou informace poskytovat. Tyto informace musí poskytovat potravinářské podniky. A proto proto tento návrh nařízení je pro maďarské předsednictví mimořádně důležitý. Dochází také o, no, k, ke změně směrnice o ovocných šťávách. Tato změněná směrnice obsahuje nové prvky. Dělá se zde rozdíl mezi ovocnou šťávou a ovocnou šťávou džusem z, koncer... z koncentrátu. Například rajčata se nyní také dostanou na seznam e, druhů ovoce, které se používají pro výrobu ovocných šťáv. Také je důležité, že v budoucnosti se nebude moci přidávat při výrobě ovocných šťáv cukr, takže ovocná šťáva bude skutečně šťávou z ovoce pokud se týče novel foods, nových potravin, tak tento návrh je na stole již od roku 2008, ale nedošlo k dohodě ani v prvním, ani v druhém čtení. Rada 9. srpna 2010 začala s druhým čtením a belgické předsednictví již třikrát uspořádalo neformální trialogy s parlamentem. Nyní se návrh nalézá v dohodovacím řízení. Toto dohodovací řízení eh, bylo zahájeno začátkem prosince 2010 a rada neakceptovala změny z druhého čtení a proto musí dohodovací výbor podle článku 224 v průběhu šesti týdnů být svolán. Maďarské předsednictví již v lednu 2011 se tímto problémem zabývalo a doš, vedlo také k určitému pokroku u delegovaných právních aktů, ale nedošlo e, k pokroku u klonovaných zvířat. Tady potřebujeme ještě další jednání. My jsme ochotní spolupracovat se všemi aktéry, tak aby toto nařízení bylo co nejdříve schváleno. K tomu se ještě vrátím při zodpovídání otázek. informace pro spotřebitele je velice důležitá. Také je důležité označování potravin. Když bude toto nařízení schváleno, pak budou aktualizována pravidla pro označování. Je tady například povinné uvádět výživovou hodnotu Také tady máme přísnější předpisy o čitelnosti informací a také budeme uvádět alergenní látky a tím dostanou spotřebitele stále více informací. V Rada v prosinci k tomuto tématu eh, schválila politickou dohodu a první čtení se bude konat v únoru. Tak eh, maďarské par, eh, předsednictví povede jednání s Evropským parlamentem ve druhém čtení. My se těšíme na plodnou spolupráci s výborem. Dámy a pánové, nyní chci reagovat na jednotlivé otázky. Bylo položeno několik otázek, například nové potraviny, klonování zvířat, Z části jsem již na tyto podněty reagoval, již jsem hovořil o dohodovacím výboru. Pokud se týče nových potravin, v souvislosti s klonovanými zvířaty a potomky klonovaných zvířat, pak eh, také nyní již probíhají jednání na úrovni Koreperu. Pak byly položeny otázky týkající se dioxinu. To je obrovský problém, problém, který znepokojuje jak spotřebitele, tak také chovatele zvířat. Musíme zavést preventivní opatření, které zabrání vzniku takovýchto skandálů. Také to musí být opatření zaručující zdraví spotřebitelů. Musíme mít systém zaručující eh, bezpečnost. Já se domnívám, že Německo schválilo účinná opatření úprava v EU a spolupráce veterinárních orgánů probíhá dobře, to se nyní osvědčilo. A tato spolupráce je mimořádně důležitá při řešení právě těchto otázek. Komisař Dali předložil v pondělí radě návrh, kde se jedná o schvalování nových podniků pro krmné směsi a tyto úpravy budou přísnější. E, musí se oddělovat kategorie produktů. Není možné, aby se směsovaly různé kategorie produktů. Musí být zaveden nový monitorovací systém a databanka. A Dále bude povinnost podávat informace v podnicích, kde bude odebrán pozitivní vzorek. Tato opatření jsou podle mého názoru velice dobrá a jsou nutná, abychom se v budoucnosti vyhli dioxinovým skandálům jak to vypadá v třetích státech, tak s tím je spojeno mnoho otázek. My eh, dovážíme mnoho výrobků z třetích států. My musíme vůči na tyto výrobky aplikovat stejné předpisy. To znamená, že tyto výrobky musí plnit stejné Uh, předpisy, které jsou v EU. Pokud se týče GMO, tak tady bylo položeno také několik otázek. Chci vám říci, že toto je velice sporné téma. Členské státy mají na GMO různé názory a také Veřejnost má o to téma velký zájem. Komise předložila balíček pro GMO a tento balíček dává členským státům větší manevrovací prostor, větší svobodu v tom, zdali členské státy umožní omezení pěstování GMO na svém území či ne. To vysílá správný signál, protože komise vzala v potaz pochybnosti členských států a snaží se problémy řešit. Maďarské předsednictví bude považovat nařízení GMO za prioritu. Baros, pan Barroso také se zmínil v, o tomto problému ve svém pracovním programu a nastínil jeho řešení a parlament s tímto řešením souhlasil. Systém ochranných doložek se měnit nebude, a tak budou členské státy schopny zakázat pěstování GMO na svém území za, svý, za určitých předpokladů ale tyto zákony, zákazy musí brát v potaz i další dopady, jako sociální dopady a podobně. My na tomto tématu dále nyní pracujeme s komisí a také s parlamentem. Pokud se týče EFSI, což je agentura pro bezpečnost potravin, tak tato agentura má návod na hodnocení rizik a tento návod je nyní přeskoumáván. Zatím toto, tento přeskum nebyl dokončen. Já jsem přesvědčen o tom, že Nezávislé hodnocení dopadu je mimořádně důležité a my už jsme několikrát se zmínili o tom, že u GMO, e které mají být povoleny, podniky musí předložit vzorky. Tyto vzorky zatím ještě předloženy nebyly a proto to zatím ještě nemohl být přeskum ukončen. Tyto problémy je také třeba vyřešit. Dále označování potravin. K tomu se chci také vyjádřit. Rada již eh, Eh, hovořila, diskutovala o problémech imitací a rada je stejného názoru jako Evropský parlament. My musíme spotřebitele lépe informovat. Byly předloženy základní principy, s jejichž pomocí určit té imitace a můžeme lépe řešit. To znamená, u potravin se musí vždy uvádět, když jsou tradiční suroviny nahrazeny novými látkami, pak to, třeba, pak to musí být uvedeno na balení a nesmí se také používat pro potravinu tradiční název, protože to může klamat spotřebitele. Označení musí také obsahovat informaci o náhradě určitých látek. Děkuji, pane ministře. Máme před sebou ještě tři otázky. A chtěla bych začít s paní Liotard. Paní Rodberen se ještě hlásila. Ano, děkuji. Je užitečnější, kdybychom pokračovali bilaterálně a ne na výboru. Ja, dank wel. Ja, mevrouw Dagmar Rood-Berend, ik ga toch nog een poging doen. No, děkuji vám já se své příležitosti využiji. Pane mistře, děkuji, eh, že jste se dostavil, děkuji za váš úvodní projev. A pak eh, to, co jste řekli ještě ohledně potravinové bezpečnosti. Jak jistě víte, tak já jsem s pravodajkou pro ty nové potraviny a má brzy začít oficiální dohodovací řízení. Já chci poděkovat maďarskému předsednictví za veškeré úsilí v prvních týdnech eh, svého předsednictví. Představili například ten dokument se čtyřmi sloupečky, který měl jisté přednosti a byl slibný. Jak již bylo řečeno, nové potraviny To jsou tedy potraviny z těch potomků těch klonovaných zvířat a 77% Evropanů shledávalo takové maso jako nepřirozené a nechtěli ho mít na talíři. A v druhém čtení byl postoj parlamentu jasný. Říkalo se, že maso sklonovaných zvířat nemá být součástí iniciativy nových potravin. A zatím nedošlo ke skutečné diskuzi mezi třemi hlavními evropskými institucemi. Komise teď konečně navrhla, že bude mít samostatný návrh ke klonování. Ale mezi tím bude potřeba najít nějaké dočasné řešení. A to je to, o čem bychom se měli bavit. A já doporučuji, aby toto řešení bylo právně závazné tak abychom se vyhnuli možnosti nebo nutnosti komise předkládat v tomto přechodném období nějaké nové legislativní návrhy. Takže žádné eh, klonované maso nebo jejich potomku by se nemělo objevit v obchodě nebo na stole. A byl by škoda, kdyby jsme měli něco, co by potom mohli bychom mít něco dočasného, co by potom zastaralo, až vstoupí e, v platnost nová legislativa. Ale já mám za to, že rada připraví nějaký návrh. Nějaké společné prohlášení za všechny tři instituce v tom smyslu, že ma, toto maso nebude povoleno. Ale to nebude, by nemuselo být právně závazné, když někdo požádá o nějakou licenci, tak bychom pak neměli žádný protiargument. A neuspěli bychom ani u soudu. Takže možná byste mohl dát najevo, co chce maďarské předsednictví navrhnout, jaké řešení. Řešení, které by přijal parlament i rada a které by přitom bylo právně závazné v tom, průběžném období předtím, než bude eh, dokončena samostatná legislativa o klonování. A ještě jeden dotaz. Řekl jste, že u eh, těch delegovaných aktů bylo rovněž dosaženo pokroku, čili rada teď přijala ten návrh Evropského parlamentu? Děkuji, paní Kaltenbach. Otázka na životní prostředí. No dobře, dobře, tak, tak se zeptejte. Všechno je možné, jsme poslanci Evropského parlamentu. Maďarské předsednictví má velkou odpovědnost a je také ostře sledováno Eh, vaše chování jistě také přispěje k tomu, jak eh, Evropská unie bude buď posílena, anebo ne v oblasti životního prostředí. Evropské zákony jsou vždy jen tak dobré a účinné, jako také jejich provádění a kontrola v členských státech. Eh, zde bych chtěla navázat na to, co říkala paní Hasi a zmínit se o červeném kalu. Proč ten podnik dostal prodloužení licence do roku 2018, i když není oprávněn zpracovávat nebezpečný kal? A můžete také zaručit, že tento podnik v šesti měsících přejde na novou eh, moderní technologii. Je to realistické? A kdo eh, ponese náklady eh, takovéto změny? Pan Ader, poslední otázka. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, je mi líto, že paní Rode Berendt eh, již odešla. Eh, byl jsem trochu překvapen tím, co říkala. Jistě nemusím bránit pana Lajnena nebo Fazekaše. Je však důležité, aby naši kolegové věděli, že na pořadu jednání bylo opřesněno to, že budeme mít dvě slyšení. Pan Fazekaš eh, tedy je odpovědný za dvě otázky. Eh, nejde tedy o to, že pan Lajnen nebo pan Fazekaš eh, nechtějí hovořit o bezpečnosti potravin. Naopak jde spíš o to, že pan Fazekaš toto pokládá za velmi prioritní otázku a proto se k tomu chtěl eh, vyjádřit eh, odděleně. K dioxinu. V pondělí jsme eh, se tímto tématem zabývali velmi obšírně. Chtěl bych se píš vyjádřit své potěšení, že pan ministr již v pondělí dokázal uzavřít dohodu a vidíme určitý konec tunelu v ohledně eh, řešení eh, takovýchto skandálů. Pan Líze k tomu položil otázku a my v Maďarsku eh, velmi často říkáme, že vláda musí udělat všechno, aby se Maďarsko nestalo eh, určitou skládkou potravinových eh, odpadů. Evropa tedy musí podniknout eh, všechno pro to, aby Evropa se nestala skládkou odpadů celého světa. To je to, co jsem chtěl říci. Důležité je, aby potraviny z třetích států byly kontrolovány za stejně přísných podmínek jako evropské potraviny. Musí existovat kontroly a také pokuty. E, e, kontaminované potraviny nesmí vstupovat do Evropy. Pane Tabači, já jsem vás neviděla hned, e, takže děkuji vám. Já bych chtěl navázat na to, co říkali předřečníci a chtěl bych konkrétněji rozvést to, co říkal pan Ader. Mám písemnou otázku eh, eh, na pana ministra, kterou jsem zaslal a týká se evropských zákonů. Umožňují aby normy pro bezpečné potraviny byly jiné v Evropě a mimo Evropu. Chci tím říci, že v importovaných potravinách takovéto látky jsou akceptovány, které v rámci Evropy již jsou zakázány. To není úkolem rady, ale přesto bych poprosil maďarské předsednictví, aby pan Dáli byl přesvědčen o tom, že komise by měla změnit tento právní předpis, anebo aby rada hledala jiné řešení. Například eh, prohlášení o tom, že eh, je nutné změnit eh, tento zákonný předpis. Děkuji a prosím o odpovědi na tyto otázky a také krátký závěr. Köszönöm szépen. dioxinra eh, visszatér. Děkuji vám. V souvislosti s dioxinovým skandálem chci říci, že se samozřejmě touto otázkou zabýváme. A domnívám se, že došlo k velikému pokroku v tom, že maďarské předsednictví již na prvním zasedání dosáhlo toho, že společné stanovisko členských států bylo vypracováno ohledně opatření, o kterých hovořil pan Dali. Domnívám se, že účinná práce již vedla k takovémuto úspěchu. Je však možné, že látky z třetích zemí, které tam jsou povoleny a mohou být dány do eh, oběhu, jsou látky v Evropské unii zakázané. Bohužel tomu tak bývá. A v tomto případě bychom mohli jít cestou VTO, která však nezabrání dovozu eh, takovýchto výrobků, pokud eh, nepředstavují eh, riziko pro zdraví a EFSA takovéto výrobky kontroluje. Kromě toho samozřejmě existují mm, limitní hodnoty, eh, které musí být eh, aplikovány v Evropě, ale pouze tehdy, je možné tyto produkty také dovážet z třetích eh, států, pokud nepředstavují žádné nebezpečí pro zdraví. Z toho vyplývá, že jsou to otázky komplikované, o kterých budu hovořit s panem Dali příště. Co se týče katastrofy s červeným kalem v Maďarsku, to je otázka, o které musíme hovořit eh, detailněji a také bych chtěl pohovořit o eh, maďarských předpisech. V Maďarsku existovalo nařízení vlády z roku 1996, které eh, tento červený kal zařadilo jako nebezpečný odpad. V roce 2002 eh, tehdejší ministerstvo životního prostředí v rámci harmonizace evropských eh, předpisů přijalo několik nových nařízení. A příslušná směrnice byla tedy převzata. Tím se došlo tedy k přijetí nařízení 2001-16, které umožnilo červený kal eh, ohodnotit jako odpad z výroby hliníku. A různé nebezpečné odpady se tak dostali na seznam nebezpečných eh, látek nový eh, právní eh, předpis začal platit od roku 2002 a zde bylo také stanoveno, že výrobce Eh, takovýchto odpadů, musí sám rozhodnout, zda eh, tento kal je nebezpečný či ne. Taková je situace, eh, která platí v Maďarsku. Daný výrobní podnik MAL AS již 19. prosince 2001 informoval eh, úřady o tom, že červený kal v budoucnosti nebude pokládán za nebezpečný odpad. Odpovědný úřad toto schválil a po lednu 2002 pak byl podnik informován o tom, že na základě vzorků a analýz musí prokázat, že tento odpad skutečně není nebezpečný. Eh, tyto analýzy byly tedy vědecké a prokázaly, že ten červený kal není nebezpečným odpadem. Celý tento případ se v tomto stádiu dostal na nejvyšší orgán dohledu a tento orgán dohledu pak rozhodl o tom, že tento kal dle právních předpisů spadá do kategorie nikoliv nebezpečných odpadů. Tento červený kal se dostal do Eh, kategorie odpadu z těžby. A v posledním sdělení komise eh, z 12. ledna 2011 požadoval, aby maďarský úřad správně aplikoval evropské předpisy. E, tyto nedostatky byly e, tedy e, korigovány, byl přijat příslušný zákon 2010 1 181 ve kterém je řečeno, že červený kál vznikající z těžby hliníku je odpad z těžby a je tudíž odpad nebezpečný. Proto právní předpisy EU platí také pro červený kal, který je nebezpečným odpadem. Pak byl příslušný orgán dohledu pověřen kontrolou. Taková je legální situace v minulosti a v současnosti. Podnik MAL AS mezi tím změnil technologii je používána suchá technologie, což znamená, že v této výrobě hliníku již nevzniká kal a to nebezpečí bylo tedy odstraněno protože prostě ten červený kol na konci technologické výroby již nevzniká. Jsem přesvědčen o tom, že jsme postupovali dle očekávání. Myslím si, že bylo důležité toto vysvětlit detailně, aby všichni věděli, jak vypadá zákonný, zákonný stav, jak se změnila příslušná technologie. Bohužel však již nemáme hodně času. A co se týče otázky klonování, předsednictví rady si je vědomo z pornosti této otázky a také toho, že veřejnost je toho názoru, že nechce klonované potraviny. My prověříme všechna stanoviska a budeme chtít dosáhnout určité dohody. Pravděpodobně se budou konat ještě dlouhá intenzivní jednání v tomto ohledu budeme spolupracovat v této otázce se všemi institucemi. Dámy a pánové, děkuji vám za vaše otázky doufám v úspěšnou spolupráci s vámi v následujícím období. Z dnešní diskuse vyplynulo, že naše cíle v oblasti ochrany životního prostředí i bezpečnosti potravin jsou stejné. My chceme sloužit evropským občanům a chceme dosáhnout toho, aby občané žili v důstojném prostředí a aby mohli požívat zdravé potraviny. a také cíle zemědělské rady jdou tímto směrem. My chceme zachovat trvale udržitelné zemědělství pro budoucnost. Merci, monsieur ministre. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste nás poctil svou přítomností, že jste odpověděl velmi obšírně eh, všechny otázky a myslím si, že to bylo velmi informativní pro nás všechny. Děkuji vám.